tento region. Je to region soužití lidí a přírody. Děkuji, pane předsedo, že jste mi předal slovo. Děkuji mnohokrát. Nyní, vážení kolegové, se dostáváme k našemu dalšímu bodu a to je zpráva paní Silvana Rapty, univerzální služba a linka tísňového volání 112. Takže dovolte mi, abych předal slovo panu zpravodaji. Ευχαριστώ Kolik tady mám času? Kolik, kolik minut? Dvě minuty. Aha, takže bohužel ono se tady tím tlumočením ztrácí. Čtyři minuty, dobrá, výborně, takže počítáme od nynějška. Vážení kolegové, kolegyně, zpráva o níž eh, zde budeme debatovat, která se týká celoevropského tísňového volání 112 a eh, služeb obecného zájmu. Tedy, toto číslo je opravdu užitečné, ale nezávisle na to musíme konstatovat, že je opravdu velice, velice málo známé. Víme, že v únoru letošního roku zjistil v Eurobarometr, že pouhých 26% evropských občanů zná číslo nebo je schopno určit, k čemu to je totiž, že se jedná o číslo, jež můžeme volat v tísni. Naším cílem musí být, aby do roku 2020 se eh, procentní podíl občanů, kterým toto číslo něco říká, totiž, že jej mají volat v tísni, že by se to mělo dostat na 80%. Já vím, že je to velice stižádostivý cíl a aby se stal skutečností, tak se musí stát ještě mnoho. Eh, podle mě hlavně tři záležitosti. Poprvé informační kampaň. To můžeme prostřednictvím škol například šířit veřejných sdělovacích prostředků. Máme přece k dispozici rovněž například nějaké turistická informační střediska. Všude musí být číslo 112 viditelné, rovněž na letištích, v přístavech, na nádražích a tak dále. Druhá věc, lepší spolupráce mezi 27 členskými státy víme přece všichni, jak obrovský význam má pro řadového občana, zejména v létě, když někdo jede na dovolenou do zahraničí, aby měl jistotu, že ví, že když zavolá 112, tak může řešit svou tísňovou situaci nezávisle na tom, ve které zemi se nachází a rovněž v jakémkoliv jazyce a nezávisle právě na tom, v jaké řeči na toto číslo volá. Ale základní je lokalizace z mí, místa, odkud někdo volá, aby mohl tedy být tento občan rychle nalezen, aby mu tedy mohla přispěchat pomoc. A tady přecházíme k technologii. Tady je v celé záležitosti zcela rozhodující. A vlastně zároveň hovoříme eh, k těm obecným službám, univerzálním službám. Eh, víme, zda občané rozumí, o co jde. Univerzální služby mají eh, zásadní úlohu, kterou můžou sehnat, budou-li kvalitní. Eh, jedná se o koncepci, která je rovněž obsažena ve směrnici z roku 2002, eh, která byla novelizována v roce 2008 a teprve v květnu uběhla doba, lhůta, do níž museli členské státy tuto směrnici provést. A vlastně tedy až nyní začíná období, kdy můžeme eh, toto hodnotit, což je výslovně zásadní k tomu, abychom mohli přejít k nám následujícímu kroku. Já to potrhuji proto, že o tom hovoříme v době rozhodující pro hospodářský osud Evropské Evropy a rovněž um, rozhodující období z hospodářského finančního hlediska u všech členských států. Univerzální služba e, není podle mě jediným ani takovým základním prvkem, který by mohl e, se dostat ke všem a pomáhat všem, to se totiž vše nejdříve musí proinvestovat. Nejdříve se musí nějaká kostra uspořádat a poté se musí prohlubovat. Pak ještě dvě čísla velice významná čísla. Totiž hovoříme-li o našich cílech, o naší digitální agendě, tak zjišťujeme, že záležitosti, které mají být základem pro všechny, ale zatím cíle byly naplněny pouze z 50%. Já už končím, pane předsedající, že totiž uh, Ehm, závazky. Bohužel pan předseda přerušuje řečnici, ale paní Rapty říká, konkrétní opatření by měly být rovněž stimulující pro soukromý sektor. Musí se jednat jednak o komunitární prostředky i o národní prostředky. Máme zde několik řečníků, kdo by rád začal. Prosím paní Basesku jako první. Děkuji, pane předsedo. Reforma jednotného trhu by měla být dokončena zajištěním přístupu ke telekomunikacím pro všechny evropské občany a domnívám se, že tato zpráva nabízí řešení této otázky. A takto budeme moci podpořit sociální začlenění a přeshraniční investice. A proto řádné naplnění směrnice o univerzálních službách je klíčem k úplnému jednotnému trhu. Jednotné tísňové volání 112 je velkou příznivou inovací a je třeba pokračovat v kampani eh, osvěty mezi populací instituce, které odpovídají za řízení krizových situací v, různých zemích, by měly spolupracovat. A také podporu iniciativu používat eh, tlumočníky pro tyto služby a zavedení systému vyhledání volajícího, protože v tomto případě každá minuta se počítá. Děkuji. Pan Malcolm Harbour je další. Děkuji, pane předsedo. Jako předseda výboru a jako stínový paní Rapty chci poděkovat za vypracování velmi vyvážené a důležité, důležité zprávy, která přichází právě včas z hlediska práce, kterou provádí komise. A vítám přítomnost paní Malmströmové, která sleduje zájem paní Cruz, protože zejména Švédsko je velmi angažováno ve spouštění broadbandového spojení. A chci říci, že současná ustanovení o univerzálních službách je naprosto překonané. Bylo schvalováno v roce 1929 v době, kdy mobilní telefony byly v začátcích a nyní téměř každý evropský občan má více než jeden mobilní telefon. Proto je třeba změnit pravidla a překalibrovat tato pravidla. Broadband nastupuje a Máme celou řadu programů a vlády se zavázaly a již spouštějí tyto programy. A je třeba zajistit, že tyto programy budou fungovat, ale musíme také se zajistit, že u univerzálních službek na zásad bude, že lidé, kteří jsou postiženi a znevýhodnění, budou mít přístup k těmto službám a proto je třeba také vynucovat současný právní stav. Děkuji, pane Harbr.

aglomerace. děkuji. já vám také děkuji a předávám slovo paní figueiredové. Eh, pane předsedo já si myslím že je velmi důležité že vedeme tuto rozpravu protože dobře víme že je velmi důležité mít univerzální systém u této služby a domníváme se, že toto, toto tísňová linka 112 by měla být lépe propagována, protože jsme si eh, všichni dobře vědomi, že méně než 30 populace zná toto tísňové číslo. A to dokazuje, že je potřeba spustit eh, výchovnou kampaň. A je třeba skutečně prosazovat broadband a internet. Chci se zmínit o něčem jiném. Je třeba také hovořit o sociálním vyloučení, které třeba brát v úvahu. 100 milionů osob jsou na pokraji chudoby, mají velmi obtížný přístup k těmto novým technologiím a to je věc, kterou je třeba brát v úvahu. Potřebujeme konkrétní opatření, která umožní přístup eh, pro všechny na základě rovnosti k těmto službám. A to, že člověk nemá peníze, by nemělo bránit v přístupu k novým technologiím a k těmto univerzálním službám a k tísňovarince. Děkuji. Děkuji za slovo. Vážení kolegové, chtěl bych podpořit návrh zprávy paní poslankyně Rapty, který navrhuje, jak řešit univerzální službu a číslo 112, aby bylo efektivnější. Především je důležité, aby tato služba byla dostupná po celé Evropské unii a dále musíme se snažit, aby v případě lokalizování voleného, pokud tento člověk potřebuje pomoci, abychom tomuto člověku mohli poskytnout eh, zdravotnickou pomoc. Také se musíme zaměřit na to, aby tato linka nebyla zneužívána, musíme tomu předejít, eh, aby se nikdo nedělal žerty, aby skutečně docházelo k tomu, že v centrálách, kde pracují lidé, kteří jsou pod velkým stresem, tak nikdo nesmí zneužívat toto číslo a vyvolávat eh, pouze poplach, falešný poplach. Je důležité, abychom zabezpečili komunikaci ve více jazycích, protože pokud se lidé pohybují po celé Evropě, tak ne vždy je na centrálách možné hovořit jejich rodným jazykem a bylo by důležité, aby velké jazyky, běžné evropské jazyky byly v těchto centrálách eh, dostupné. Také bych chtěl hovořit o dostupnosti lékařské pomoci. Děkuji. A v poslední řadě také pan Kelly, prosím. Děkuji mnohokrát, eh, pane předsedo. Eh, rád bych eh, hovořil o těchto službách. Je to velice důležité pro naše občany. Je to důležité a bohužel občané o tom příliš nevědí. Je velice Eh, dobré, když se děláte nějakou publicitu a chcete být negativní, tak eh, jsou toho plná média, ale jakmile eh, je tady dobrá zpráva, tak o tom nikdo nehovoří. A je to částečně naše chyba, tak jak bylo zdůrazněno, pouze 26 evropských občanů má povědomí o této možnosti, tak se musíme sami zeptat, co vlastně děláme a či je to chyba. A zcela jistě je to nesmírně důležité, pro lidi eh, s postižením, ale také pro běžné občany, protože jim to předává hodnotu jejich životu. Měli bychom vynaložit maximální úsilí, abychom komunikovali o tomto čísle, o této lince, aby viděli také pozitivní stránku Evropské unie, na kterou se v tuto chvíli bohužel velice zapomíná. Děkuji. Děkuji, pane Kelly, a nyní požádám paní komisařku Malstrém, co si tedy komise myslí o tomto čísle 112. Komise si myslí, že to je skvělé. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci. Jménem Evropské komise, také paní Kruzové, bych chtěla poblahopřát paní zpravodajkyni za její práci, kterou odvedla a také za práci, kterou udělal výbor IMCO v případě této zprávy. Co se týče univerzálních služeb, jsem opravdu ráda, že komise i parlament to vidí velice podobně. Především, jakou úlohu tyto služby mají sehrávat v širokopásmovém internetu. Je to taková bezpečnostní síť pro naše občany, protože často nemají plný přístup k telekomunikačním službám. Univerzální služby nejsou jediným způsobem, jak zajistit širokopásmový internet a připojení. Je to také Eh, důležité, eh, je důležité, abychom využili i jiné nástroje. Lidé hovoří, že je to velice drahé, pokud chceme mít širokopásmový internet po celé Evropě a chceme zajistit, aby právo, eh, aby zátěž těchto nákladů nespadla pouze na telekomunikační společnosti, protože by se zvýšily poplatky pro uživatele. Musíme tedy vzít v úvahu všechny podmínky, obavy a také eh, to, co potřebují jak telekomunikační společnosti, tak spotřebitelé. Eh, budeme, jak zaznělo, také vydávat komunikační ehm, službu, která se vychází z veřejné diskuse loňského roku. Chceme pomáhat členským státům, co se týče pomoci a aplikace stávajících eh, služeb, jak jsou uvedeny v dané zprávě. V tuto chvíli hovoříme s členskými státy a také eh, se společnostmi, jak zajistit eh, tuto koordinaci a doufáme, že brzy uvidíme konkrétní kroky. Nicméně přispění této linky 112 celé jistě umožňuje, aby lidé měli lepší přístup k linkám tisňového volání. Musíme zajistit ale lepší přístup, především pro postižené lidi a musíme také zajistit lokalizaci volajícího komise. Chce zajistit rozvoj, standardizaci a také nejnovější telekomunikační technologie. Hovoříme také o indikátorech, které mohou zajistit eh, ustavení dobrých standardů. Pochopitelně otázka záchrany života nemůže náležitě fungovat, pokud si lidé neuvědomí, že 112 je zachrání všude po Evropě. A proto Evropská komise bude naléhat na členské státy, aby posílili své snahy, aby prosazovali linku 112. Skutečně prosazování celého systému eh, se odvíjí od spolupráce států. Komise eh, zajišťuje výměnu nejlepších praktik, eh, znalostí, hlavně co se týče implementace eh, reverzního systému 112 a také eh, standardizace a tísňového volání vyšší generace. Evropská komise bude úzce spolupracovat s členskými státy, aby zajistila kompatibilní fungování systému 112 a to za pomoci nejnovějších technologií. Děkuji. Děkuji, paní komisařko. Tedy Rozprava týkající se tísňové linky 112 je tímto uzavřena a můžeme přejít k dalšímu bodu našeho pořadu jednání. Zpráva paní Anna Marie Koraci byl účinnější a spravedlivější.